běžným způsobem. Je velice důležité chránit naše pozorovatele až do neděle a také poté. Grazie. Ora l'ordine del giorno reca la relazione dell'onorevole Belé. Děkuji a nyní přecházíme eh, ke zprávě pana eh, Beliho a sice k veřejnoprávnímu vysílání v digitální době budoucnost duálního systému. Dám slovo zpravodaji na čtyři minuty. Děkuji, Dobré, dobrý večer, eh, vážení kolegové, pane komisaře. My doufáme, že se nám podaří schválit eh, toto usnesení. Myslím, že to bude velmi důležitý signál, který ukáže, že v Evropském parlamentu existuje podpora pro typický model médií. Na jedné straně komerční vysílání, na druhé straně veřejnoprávní vysílání. Tento model je typicky evropský, protože jej nenajdete, nebo málo kdy ve Spojených státech, v Japonsku, a to nemluvím o Číně. Duální mediální systém v mnoha státech Evropské unie ukázal, že může zaručit nejlepší záruku plurality, nezávislosti redakcí a obecně svobodu slova. Nicméně tento model je pod tlakem v Evropské unii a ten tlak přichází z různých oblastí v jednotlivých členských státech. Kompetentní orgány musí šetřit, takže přichází tento tlak a potom tlak soukromých subjektů, které tlačí na své veřejnoprávní protěžky. Vidí veřejnoprávní protěžky jako někoho, kdo působí nekalou soutěž na trhu, zvláště pokud jde o internetové služby. A tato celková situace má své dopady. Veřejnoprávní poskytovatelé mají problém vůbec eh, se udržet nad vodou. To znamená, že citlivá vyváženost mezi soukromými a veřejnoprávními subjekty už je velmi nevyvážená. A to znamená, že my musíme zajistit, aby náš evropský model mediální přežil i tyto otřesy, které zaznamenáváme na trhu, aby přežil do budoucna. A proto si myslím, že je potřeba učinit určité kroky. A to zde konstatujeme v našem usnesení. Všechny členské státy Evropské unie mají podle Rady Evropy závazek zajistit svobodu slova a do toho patří nevýlučně i úkol financovat veřejnoprávní vysílání v dlouhodobém horizontu. To je něco, co členské státy podepsaly a je na čase, abychom to všem členským státům připomněli, že tyto závazky existují že se jich musí zhostit. Druhá věc je mediální pluralita a obecně svoboda slova. To je velmi důležitá součást naší demokracie. A proto chceme mediální pluralitu a její sledování. Sledování prostřednictvím různých nástrojů. A to je něco, co chceme zajistit prostřednictvím komise. Chceme nástroj, který bude fungovat jako uh, varovné světlo v řadě členských států, v řadě regionů, kde existuje rozmanitost eh, sdělovacích prostředků, dochází k určitým tlakům, anebo k hrozbě tlaku. A v neposlední řadě je třeba zajistit, aby role sdělovacích prostředků spočívala v tom, že jsou schopny se vypořádat s výzvami na internetu. My jsme zaznamenali tyto významné výzvy a v souvislosti s přítomností veřejnoprávních subjektů na internetu a někteří kolegové v, zaznamenávají a tvrdí, že závazky veřejnoprávních subjektů neobsahují závazky na internetu. A my musíme nadefinovat modely, kdy poskytovatelé internetových služeb a vyhledávačů. Do tohoto mohou rovněž také vstoupit a sehrát svoji roli, aby tam byla ta vyváženost. Nesmíme dopustit, aby zůstali na okraji, protože pokud tohle necháme, tak Google, YouTube a Apple převezmou naše mediální prostředí a to je naprosto něco, co je nežádoucí. Děkuji vám. Děkuji. A nyní catch the eye, tři přihlášení první řadě pan Mikulášek. Děkuji. Paní předsedkyně, vážení kolegové, vyváženost a pluralita názoru, ke které přispívá rovnováha zastoupení veřejnoprávních a soukromprávních subjektů na trhu a vzhledem ke zachování kulturní pestrosti, svobody projevu a zdravé konkurenci nemůžeme použít jen univerzální řešení pro všechny a proto je potřeba respektovat snahy jednotlivých členských států řešit otázky zlepšení poměru zastoupení veřejnoprávních médií na národní úrovni. Já se domnívám, že vyvážený poměr zastoupení veřejnoprávních a soukromoprávních médií i na internetu musí zůstat prioritou i pro národní strategie a pro evropskou mediální politiku v blízké budoucnosti. Zároveň je třeba podnítit zainteresované subjekty k tvořivé spolupráci za účelem zlepšení kvality poskytovaných informací na mediálním trhu a k inovacím v tomto sektoru. Závěrem řeknu, že pluralita a svoboda médií je základem k stavbě demokracie. Děkuji. Grazie. La parola all'onorevole. Děkuji. Nyní pán slovo pan Herrenhauser. Ja, herzlichen Dank. Děkuji. Také já si myslím, že duální eh, mediální systém eh, je nebo může být v Evropě úspěchem. Je důležité, že na jedné straně budeme mít veřejnoprávní vysílací um, společnosti a na druhé straně uh, soukromé. Realita je ovšem poněkud jiná. Především v soukromém sektoru je vidět uh, velkou tendenci k monopoli, monopolizaci a proti té musíme působit. Je to důležité také proto, nebo je to nebezpečné také proto, že jsme v ekonomicky obtížné době. Eh, na druhé straně eh, máme vlastně ty veřejnoprávní eh, vysílací společnosti, kde to není nezávislé a to není možné. Pokud je o Rakousko, tak tam můžu říct, že tam máme samozřejmě velký administrativní aparát, který ale není ekonomický, takže je potřeba mít pluralismus médií a redakční svoboda. To všechno není, není dané, není to, neexistuje to tak, jak by to existovat mělo. Co proti tomu může udělat Evropská unie? Já si myslím, že systém včasného varování k rozeznání monopolů, který už byl představen v Evropském parlamentu, je dobrým přístupem, jak to řešit. Děkuji. Děkuji, má slovo paní Rojtová

Já bych chtěl podpořit úsilí pana zpravodaje otevřít debatu o mediálním prostředí na půdě Evropského parlamentu. Myslím si, že to je velmi užitečné téma, hlavně v období digitalizace, v období, kdy probíhají revoluční změny v tomto prostředí. Mediální prostředí v jednotlivých zemích se liší. Jsou země, kde mediální prostředí ovládají soukromá média a veřejnoprávní média tvoří jakési pozadí. Potom někde jsou soukromá média slabší a jsou velmi rozdrobená, že netvoří dostatečný tlak. A veřejnoprávní média jsou potom schopna podat více informací a více ovlivňují veřejné mínění. Každopádně však vidíme, že politické orgány nerady zasahují do činnosti hlavně veřejnoprávních subjektů jako majitel nerad zasahuje do činnosti svých soukromých médií a potom přenos informací a informování bývá komplexní. Abychom dosáhli skutečné svobody médií nezávislé na penězích, ať už jsou to soukromé nebo veřejnoprávní peníze, je potřeba usilovat o to, aby měli svobodu novináři, aby nebyli předmětem jakési autokontroly, která by je vázala loajalitě vůči zaměstnavatele a to si myslím, že je zásadní problém v médiích a myslím si, že toto by bylo potřeba změnit. Děkuji. Grazie, eh, ora... Děkuji vám. Nyní se ujme slova komise. Paní Damanaky, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Komise vítá zprávu Evropského parlamentu k veřejnoprávnímu vysílání v digitální období a budoucnost duálního systému. Tato zpráva je dobře vyvážená, je to dobrý text, podporuje stávající duální systém, který se opírá o koexistenci veřejnoprávních vysílacích společností a soukromých společností. Jak se uvádí ve směrnici v jednom z jejich úvodních ustanovení, tato Společná existence je velmi důležitá a odlišuje to evropský trh od jiných trhů. Tato zpráva tuto skutečnost vnímá. Protokol systému veřejného vysílání ve členských státech a smlouvy berou na vědomí, že je zde svoboda členských států nadefinovat se veřejnoprávní službu a vysílání a financování do té míry, do které financování neovlivní hospodářskou soutěž na, úroveň společ, na úrovni společenství. A proto si členské státy nadefinují podmínky financování, pokud dodrží pravidla Evropské unie. My se stotožňujeme s hlavním konstatováním zprávy, že veřejnoprávní subjekty by měly mít možnost využít příležitosti rozmanitosti, diversifikace a různých platform. A to v souladu s technologickou neutralitou. To bylo i zmíněno v přepracované komunikaci komise z roku 2009 ohledně veřejné a státní podpory v souvislosti s pravidly vysílání. Máme dvě připomínky k dvěma záležitostem ve zprávě. Za prvé, pokud jde o sledování standardů Rady Evropy, neexistuje kompetence Evropské unie nad nezávislostí, pokud jde o veřejnoprávní média. Členské státy Evropské unie nemohou dát mandát audiovizuální observatoři bez souhlasu eh, nečlenských států. To nemůže udělat ani komise. A potom zpráva uvádí, že některé členské státy neučinily příslušné kroky, pokud jde o podporu práce v oblasti vysílání. To nepodpořila čísla komise, pokud jde o nedávné uplatňování ustanovení. Podle této zprávy Tyto společnosti se vedou v Evropské unii dobře, pokud jde o naplňování evropských programů. A veřejnoprávní vysílání by mělo být eh, na čelním místě, pokud jde o inovace, pokud jde o kvalitu a samotné programy musí držet krok se stávajícími trendy a výzvami odjenout. My se s tímto naprosto stotožňujeme, já se těším na spolupráci s Evropským parlamentem v této věci v rámci rámce smluv. Děkuji. Grazie, la diskus... Já vám děkuji, tímto uzavírám debatu a hlasování eh, proběhne ve čtvrtek eh, v 12 eh, hodin. A další bod na pořadu jednání je zpráva pana Elera o